Vážení kolegové, myslím, že můžeme začít. Společné zasedání Výboru pro hospodářské záležitosti a Výboru pro zaměstnanost. Jak víte, na základě nařízení eh, šesti balíčků má probíhat ekonomický dialog s Evropskou komisí o roční analýze růstu AGS a zprávě o mechanismu varování. Máme dnes k dispozici tedy ucelený balíček těchto informací, tak jsme velice rádi, že tato výměna názorů může dnes proběhnout. Umožní to také našim zpravodajům a vyjednavacímu týmu začít zpracovávat naše zprávu. Vítám tady místo předsedu Dombrovskise a paní komisařku Tyson a komisaře Moskovisiho. Jak víte, roční analýza růstu uvádí um, mírné ozdravení, taková je tedy vyhlídka a trvá na třech základních prioritách z loňských z loňského roku, to znamená investice, strukturální reformy a fiskální růstová konsolidace. Jakým způsobem konkrétně tyto priority implementovat vzhledem k hospodářskému cyklu, to už je otázka velice komplikovaná a jak víte, tak eh, my už jsme udělali první kroky v tom fiskálním cyklu, máme zprávu o mechanismu varování, máme k dispozici postup eh, při makroekonomické nerovnováze, eh, tedy prvky vzájemně se doplňující a propojené. Začneme nejprve vystoupeními našich tří komisařů a bude následovat, pak bude následovat rozprava. Nevím, jestli by Marisa tomu chtěla něco doplnit. Děkuji. Děkuji, pane Gualtieri. Chci zde přivítat eh, všechny komisaře i poslance. My jsme zahájili toto společné dobrodružství zhruba před rokem, kdy jsme diskutovali o ekonomice, ale nejenom o tomto tématu. Diskutovali jsme o ekonomice v kontextu zaměstnanosti, protože když se vezme, že je tady 23 milionů nezaměstnaných v celé EU, tak si uvědomíte, že stojíte před obrovským problémem s tím, že třeba se utkat. A ekonomika je nástrojem, který musíme k řešení tohoto problému použít, musíme se společně zasadit o dosažení cíle v podobě sociální Evropy. Takže já jsem ráda za tuto spolupráci, která je nesmírně cená. Pokud spojíme síly, tak bude snažší dosáhnout výsledku. Děkuji tedy za to, že jste dorazili na dnešní rozpravu a těším se na diskuzi. Děkuji. Myslím, že to bylo eh, skutečně správně řečeno, že chceme dosáhnout společného cíle, tedy růstu a pracovních míst. Eh, máme k dispozici eh, dokumenty, které ukazují určitou nerovnováhu mezi investicemi v rámci našich domácích ekonomik a bez dalšího zdržování předám slovo panu Dombrovskisovi. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení poslanci. Evropská komise zveřejnila podzimní eh, zprávu eh, Evropského semestru 26. listopadu a jako vždy to je začátek eh, dalšího cyklu Evropského semestru. Letošní balíček zahrnuje několik prvků, o kterých komise hovořila ve svém sdělení z 21. října o dokončení hospodářské a měnové unie a také ve sdělení v tomto sdělení, které se týká provádění zprávy pěti předsedů. V rámci našeho nového mm, přístupu jsme eh, provedli určitá zlepšení. Probíhá plenární zasedání v Evropském parlamentu. Bylo to 7. Eh, listopadu, ještě předtím tedy, než byl celý balíček zveřejněn. My jsme tak měli možnost eh, se vzájemně informovat a následně sfinalizovat náš dokument tohoto tedy budeme vycházet, což si myslím, že posiluje vzájemnou odpovědnost a legitimitu. Podívejme se tedy teď na balíček, který jsme minulý týden předložili. Balíček se stává eh, z roční analýzy růstu pro rok 2016, kde se stanovují priority pro ekonomické a sociální politiky pro příští rok. Zpráv, je tam také zpráva o mechanismu varování, kde se hovoří o možných eh, makroekonomických nerovnováhách, také návrh společné implementační zprávy, kde analyzujeme situaci v EU a členských státech a na také eh, to, jak členské státy reagují svými politikami a jsou tam také doporučení pro eurozónu, kde eh, hovoříme o velké provázanosti a nutnosti konvergence mezi eh, euro a neurozeměmi. Toto vše eh, je tedy v, v tomto balíčku ekonomického semestru. Je tam k dispozici tedy i ta zpráva o eurozóně a jednotlivá doporučení pro členské státy a obecně eh, problémy, popsané problémy, s nimiž se potýkají eh, země eurozóny. Roční analýza růstu pro rok 2016 hovoří o politických prioritách, které by měly posílit současný mírný proces eh, ozdravování ekonomiky. Měli bychom využít současných nástrojů, jako jsou nízké komoditní ceny, levné euro, pro posílení základů pro další růst a zaměstnanost. Komise se domnívá, že ekonomické a sociální priority pro rok 2015 tak jak byly uvedeny v roční analýze růstu pro rok 2015, platí i nadále, takže v příštím roce z nich budeme vycházet. Jedná se tedy o priority, které by měly usilovat eh, o podporu růstu, investic, strukturální reformy a odpovědné fiskální politiky. Chceme také mm, eh, přiblížit eh, sociální úroveň v jednotlivých členských státech více k sobě. Pokud jde o investice, to je jedna z těch priorit, tak investiční plán pro Evropu v tuto chvíli začíná plně fungovat díky rychlé podpoře Evropského parlamentu a Rady a zapojila se také Evropská investiční banka. Na národní úrovni řešíme překážky pro investice, to je nedílnou součástí celého plánu. A teď mám na mysli jak veřejné, tak eh, soukromé investice, které jsou spíše nízké. Bankovní unie musí být dokončena, abychom posílili finanční stabilitu v eurozóně a také mimo ní. Evropská komise učinila minulý týden důležité kroky, protože předložila návrh k evropskému systému zajištění vkladu a předložila opatření pro snížení rizik v bankovnictví. Začínáme eh, s teď po krizi budovat solidní základy pro další růst a zaměstnanost a proto je potřeba postupovat se strukturálními reformami. To zůstává naší prioritou. Musíme řešit neefektivitu na trhu práce, ve veřejné správě, podporovat pobídky pro růst, E, jako jsou inovace a tak dále. Podobné reformy jsou také součástí širší snahy některých členských států napravit e, své e, problémy s makroekonomickou rovnováhou a problémy s konvergencí a produktivitou. V roce 2016 práva o mechanismu varování ukazuje, že členské státy řeší makro, makroekonomické nerovnováhy, které byly zjištěny v předchozích letech, nicméně ještě tady přetrvávají určité problémy, Například eh, veřejná i soukromá zadluženost zůstává v některých státech vysoká a je tedy zdrojem určitých eh, problémů, brzdí to ekonomický růst a v některých státech se objevují eh, nové problémy. Celý balíček věnuje velkou pozornost zaměstnanosti a také sociálním otázkám. Pracovní trh a politiky pro pracovní trh musí být dostatečně flexibilní, zároveň dostatečně bezpečné, tedy je potřeba nastavit mezi těmito eh, dvěma oblastmi správnou rovnováhu. Krize eh, způsobila nahlodání důvěry evropských eh, občanů a spotřebitelů a panují obavy o sociální Evropu my považujeme nadálně sociální eh, otázky, sociální zabezpečení, zdravotnictví za eh, naše základní eh, priority. Návrh prováděcí zprávy je v tomto ohledu podrobnější. Třetí politický pilíř roční analýzy růstu, to jsou odpovědné fiskální politiky. Průměrný rozpočtový deficit v eurozóně se nadále snižuje a předpokládá se, že by eh, měl klesnout na 1,7 HDP v příštím roce a veřejná zadluženost eh, v eurozóně průměrně začíná eh, klesat již od počátku letošního roku. Nicméně také důležité, aby byly veřejné finance udržitelné a přitom, abychom dobře využívali disponibilních prostředků, pokud, pokud existují. Daňové systémy je třeba zefektivnit, musíme nabídnout pobídky pro růst pracovních míst, zároveň eh, systémy sociálního zabezpečení je potřeba modernizovat, aby reagovaly na stárnutí populace. Takže potřebujeme v těchto věcech začít přijímat konkrétní opatření, zároveň si musíme uvědomovat, eh, že hrozí dominový efekt eh, v případě, že někde nastane větší problém a je potřeba tyto věci předvídat. Doporučení pro eurozónu se soustředují na klíčové záležitosti, jako je dobré fungování eurozóny a nabízejí určitá vodítka, jaké kroky bychom měli konkrétně přijmout. Patří sem například strukturální reformy pro posílení adaptability a konvergence, patří sem opatření eh, pro řešení vysoké zadluženosti, která vznikla během krize a také nastavení eh, zdravých finančních systémů pro eh, členské státy eurozóny, ale i další země je důležité, dokončit eh, eh, ekonomickou a měnovou unii. Pane předsedo, vážení poslanci, konsolidování eh, procesu ozdravení a další konvergence směrem k lepší výkonnosti může být dosažena pouze tehdy, pokud všechny instituce EU a členské státy budou spolupracovat, což znamená, že je potřeba zapojit národní parlamenty i Evropský parlament, sociální, regionální partnery a obecně občanskou společnost. Těším se na další úzkou spolupráci ve všech těchto záležitostech a na naši dnešní rozpravu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Také za to, že jste nás ujistili o tom, že EFSA již je skutečně eh, v provozu. Nemáme totiž příliš informací o tom, jak, eh, jestli skutečně už jsou všechny její eh, správní řídící orgány Eh, provozu schopné. A nyní dám slovo panu Pieru Moskovici. Ano, v logickém pořadí, eh, pane předsedo, dámy a pánové, je mi nesmírným potěšením, že jsem tu s kolegy u této nové eh, příležitosti ekonomického dialogu. Víte, že komise publikovala svoji zprávu o mechanismu varování a v, ang- v angličtině e, alert mechanism. A já se zaměřím na to, co se změnilo oproti, oproti loňskému roku a zaměřím se na první semestr 2016. AMR je e, východiskem analýzy nerovnovách e, v makroekonomických ohledech, to znamená, týká se to identifikace členských států, které by mohly být ovlivněny těmito mhami. ale nejenom to na základě hloubkových um, eh, přeskumu, takzvané in-depth eh, reviews, se snažíme zjistit, jestli existují určité nerovnováhy, které jsou eh, excesivní. Zaměřili jsme se na eurozonu jako celé, která ukazuje provázanost eurozóny. Ehm, potřebujeme systematicky analyzovat jednotlivé implikace a dvě, dva vývody, které můžeme konstatovat, jsou následující. Jednak je tu přebytek běžného účtu, který je jeden z největších na světě. A e, to odráží jednak e, přebytek e, domácích úspor oproti investicím. Dále je tu tlak na snižování dluhu, která tak trošku tlačí na možnost dalšího oživení. A může to mít tedy některé negativní dopady. Ale ta novost té zprávy spočívá v tom, že se tu posiluje sociální dimenze. Parlament a rada byly konzultovány v průběhu přípra- technických příprav a jsou tu eh, tři ukazatele, eh, které byly při, eh, přidány k této zprávě. Tím se ovšem nemění celkové zaměření v těch makroekonomických nerovnovách ale na, naopak se snažíme předcházet vzniku škodlivých makroekonomických nerovnovách a zajistit jejich korekci, aby nevedly k zhoršování makrofinančních rizik a aby nevedly k, ne, nemuseli tedy aktivovat jednotlivé kroky v rámci MIP. Na základě zprávy o mechanismech varování jsme vybrali 18 států, 16 z nich již bude předmětem hloubkového eh, přeskoumání, protože mají, eh, měli v loňském roce nadměrné nerovnováhy a eh, stejně tak poprvé to bude také i v případě Rakouska a Estonska. Rozhodnutí o tom, jestli nerovnováhy nebo nadměrné nerovnováhy existují, bude přijato komisí, až publikujeme tuto revizi v únoru. A teď se obrátím k doporučením pro eurozónu. Jak jste zúraznili při no, několika okolnostech, měli bychom věnovat větší pozornost a budeme věnovat větší pozornost eh, té dimenzi eurozóny v evropském semestru. Doporučení na rok 2016 eh, byly eh, již publikovány spolu s AGS a to v předstihu před doporučeními pro jednotlivé státy. Nový kalendář se snaží lépe integrovat eurozónu a e, národní dimenze ekonomické zprávy. Chceme poskytnout skutečnou e, orientaci, pokyny nejenom k fiskálním postojům eurozóny, ale e, také k dalším oblastem, které by měly být sladěny s obecnými prioritami. Komise navrhuje čtyři doporučení pro eurozónu. Jednak prosazovat politiky, které podporují eh, konvergenci, eh, kapacitu pro přizpůsobení se a řeší makroekonomické nerovnováhy v eurozóně. Za druhé, doporučení volají po implementaci strukturálních reform eh, v, v rámci trhu práce na podporu zaměstnanosti, snížení daňové zátěže a o, ve prospěch otevřených e, trhů pro kom, konkurenceschopné produkty a služby. Dále, měli bychom mít neutrální fiskální postoj v eurozóně v roce 2016, to už se stalo. A pro rok 2017 bychom měli volat po eh, obnovení fiskálních, eh, fiskálních eh, rezerv, ale zároveň zabránit procyklickým prvkům. A konečně doporučení zdůrazňují, že potřeba postupně Eh, snížit nesplácené půjčky bank, to je velký problém v eurozóně. Měli bychom posilovat eh, také eh, zbližování postupů v případě insolvence. Aby docházelo k tedy postupnému řízenému odlužení neživota schopného soukromého dluhu. Tolik doporučení pro dnešek z mé strany a předávám slovo. Děkuji a já předám slovo Marian Tyson. Děkuji, pane předsedo. Vážení, vážení předsedo, vážení kolegové Evropského parlamentu, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych nejprve poukázala na to, že ekonomická výkonnost a sociální podmínky v Evropě jsou v nerovnováze. Eh, zpráva o eh, zaměstnanosti ukazuje, že zaměstnanost a sociální situace se sice pomalu zlepšují, přesto přetrvávají rozdíly mezi i v rámci členských států, ku příkladu v Řecku, Španělsku, Italsku, Itálii, Chorvatsku eh, a Portugalsku a Španělsku stále vidíme obrovská je obrovská nezaměstnanost nad 30 Dánsko, Švédsko a Estonsko jsou relativně úspěšné eh, v potírání nezaměstnanost, zatímco Itálie a Finsko eh, tam je situace špatná, lidé ztrácejí naději a přestávají hledat místo. A my se tedy eh, stále vzdalujeme místo toho, co bychom se eh, zbližovali. Proto musíme postupovat opačným směrem, tak aby lidé spatřovali příležitosti a slušnou úroveň ochrany po celé Evropské unii. V tomto kontextu jasně řeknu, že ekonomický růst a sociální spravedlnost musí jít ruku v ruce. Jsou to dvě strany jedné mince. To je přesvědčení eh, které sdílí celá komise. Letošní evropský semestr činí právě toto. Staví sociální spravedlnost do středu ekonomické obnovy. A vysvětlím několik základních bodů balíčku. V investicích chceme prioritizovat investice bez toho, abychom zapomínali na lidský kapitál a e, společné sociální investice. Členské státy musí urychlit e, své reformy a nalézt správnou rovnováhu mezi pružností a bezpečností. Musíme se zbavovat eh, nadměrného množství eh, prekérních, nejistých eh, pracovních míst, zlepšit sociální ochranu. Nejextrémnější formou nejist, nejisté práce je práce nehlášená. Jsem velice ráda, že komise navrhuje zavést platformu proti nehlášené práci a já jsem dnes dopoledne měla příležitost pogratulovat zpravodaji na toto téma a dnes to, teď to udělám znovu. Eh, chceme tedy vrátit lidi nezaměstnané zpátky do práce, to musí zůstat naší prioritou. Dlouhodobá nezaměstnanost představuje 50 nezaměstnanosti jako takové a to není eh, nepřijatelné z lidského a sociálního hlediska, ale může to mít také negativní dopad na eh, ekonomický růst. Eh, jsem si jista, že Rada před koncem eh, roku schválí naše ekonomická doporučení, která stanoví konkrétní kroky ke zlepšení situace dlouhodobě nezaměstnaných. Další základní bod spočívá v tom, že musíme usnadnit přechod do nových zaměstnání a usnadnit situaci uchazečům o práci. Platforma e, pro e, hledání práce EURES byla úspěšně dokončena a jejím cílem je právě to. Máme stále ještě 2 miliony e, volných pracovních míst, přestože máme mnoho milionů nezaměstnaných. My musíme proto uchazeče o práci vybavit potřebnými dovednostmi a proto agenda dovedností se dostane na přetřes počátkem příštího roku. Příliš eh, mnoho lidí eh, také je na Prahu chudoby. Takže i zde máme co zlepšovat v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany. Potřebujeme inkluzivní přístup pro ty, kteří jsou nejdál od pracovního trhu a pro ty, kteří eh, nejvíce trpí vysokými cenami. Musíme být ochotni integrovat i uprchlíky, kteří k nám přicházejí, a integrace do trhu práce je v tomto ohledu nejdůležitější. E, co se týče e, výdajů na zdravotnictví a e, podpory starší populace, tady navrhujeme, aby sociální ochrana byla udržitelná, ale také přístupná a adekvátní pro tuto a další generaci. V textu také jsme proto, aby se daňově daňově usnadnila situace nízkopříjmovým skupinám a aby se zabránilo daňovým únikům. Chci také upozornit na e, zaměstnanost a sociální otázky a to je reflektováno v konkrétním e, doporučení pro eurozónu a také e, ve zprávě o mechanismu varování. Tam se blíže díváme na sociální ukazatele, jako je třeba na zaměstnanost mládeže, dlouhodobá zaměstnanost a četnost aktivity eh, v analýze makroekonomických nerovnovách. To nám umožní lépe pochopit zaměstnanost a sociální dopady a výzvy. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, to tedy máme na mysli, když hovoříme o tom, že je potřeba také vzít v úvahu sociální dimenzi. Netýká se to jenom legislativních návrhů, ale ohled na to, aby naše politiky se eh, příznivě projevovaly na životě lidí. Politika je pro všechny, pro vás parlamentu, pro nás komisi, pro naše partnery v členských státech, pro sociální partnery, které také vyzýváme, aby s námi spolupracovali. A nesmíme polevit, dokud lidé neucítí výsledky naší práce v jejich každodenním životě. Děkuji vám a teď dám slovo zpravodaji. Maria eh, Rodriguez eh, na tři minuty. Děkuji. Eh, vítám tři zástupce Evropské komise a také vítám kolegy, kteří s námi spolupracovali po celou dobu tedy postupu práce na evropském semestru. Já považuji tento druhý moment interakce mezi Evropskou komisí a parlamentem za velice důležitý, protože posiluje demokratickou legitimitu, kterou musíme prosazovat. Co se týče naší situace, objevují se určité známky ozdravení, ale to ozdravení je stále ještě omezené. Máme vysokou nezaměstnanost, musíme urychlit přechod na eh, zelenou, inteligentní a inkluzivní ekonomiku. Podle eh, strategie Evropa 2020 tady postupujeme a musíme se věnovat i výzvám jako je humanitární krize, kterou eh, představuje příliv uprchlíků do Evropy. Když se podíváme na vysoký přebytek běžného účtu, tak eh, je to obrazem úspěchu evropského vývozu, ale je tady i druhá odvrácená strana a to je nedostatečná domácí poptávka. Proto se domníváme, že je důležité posilovat investice v mnohem větším měřítku. Měli bychom snížit sociální nerovnost a makroekonomické nerovnovážnosti. Takže musíme toto úsilí eh, cítit z obou eh, vlastně stran, ze zemí přebytku i ze zemí schodku. Je potřeba zlepšit řízení, co se týče fiskálních standard, které vycházejí z fiskální odpovědnosti, ale zasazují se o větší růst, silnější hospodářskou obnovu a e, skutečnou e, konvergenci. Je třeba požádat členské státy, aby e, realizovali investice a nezbytné reformy, které umožní odstartovat potenciál růstu a udržitelné systémy sociálního zabezpečení. Všechny tyto aspekty evropského semestru by měly mnohem příměji zapojit i evropské občany. My v parlamentu se domníváme, že tímto směrem pracujeme, ale za tímto účelem musíme také zajistit, aby parlament byl mnohem více zapojován při určování priorit roční analýzy růstu a e, konkrétních doporučení pro členské státy a potřebujeme také intenzivnější zapojení e, e, parlamentu v ostatních oblastech. Konečně žádáme o skutečnou meziinstitucionální dohodu v oblasti ekonomické zprávy. Děkuji. Děkuji. Nyní zpravodaj Eh, výboru pro zaměstnanost Sofia Ribero. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, paní komisaři, děkuji za to, že jste dnes, dnes přišli na společné zasedání našich dvou eh, výborů. Myslím si, že parlament a komise by měly zahájit diskuzi ohledně ekonomického semestru eh, pro příští rok v rámci demokratické legitimity. Jako zpravodajka pro roční analýzu růstu 2016 a konkrétně sociální aspekty této analýzy chci říci, že jsem eh, potěšena tím, že jsme vytvořili eh, ucelený sociální balíček pracující také s fiskální odpovědností. My chceme víc z předchozích ekonomických semestrů a nadále klást důraz na sociální investice ve třech prioritních oblastech. Sociální a tržní ekonomika musí spolupracovat, aby vytvořili Evropu občanů, kde dojde k vyváženému a udržitelnému růstu napříč všemi členskými státy. V současné situaci se potýkáme s řadou výzev, na které třeba reagovat. První z nich je nezaměstnanost, zejména dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých lidí. Dalším problémem je aktivní stárnutí, udržitelnost sociálních systémů, eh, uprchlíci, míra chudoby. Evropská komise byla velice konkrétní. Eh, chceme všichni zpracovávat politiky, které budou blíž našim občanům, jít cestou strukturálních reform a chránit občany v rámci silných eh, sociálních systémů. Evropské prostředky by se neměly využívat eh, nicméně pouze pro infrastrukturní investice, ale především pro investice do lidského kapitálu. A zde chci poděkovat komisi za to, že věnuje v tomto dokumentu větší pozornost sociální a územní soudržnosti. Posilujete to, že je potřeba eh, rozlišovat mezi evropskými regiony, řešit jejich eh, specifické požadavky a tak se přiblížit evropským občanům. Nicméně je třeba zaměřovat se na střednědobý a dlouhodobý růst. Souhlasím s vaší vizí a základní představou, ale naši občané se potýkají s problémy také v krátkodobém horizontu a na ty nesmíme zapomínat. Byla bych eh, velice ráda, kdybyste mi mohli vysvětlit, jakým způsobem v praxi bude možné zajistit eh, plné provádění uh, Ehm, všech eh, opatření, které povedou k lepší hm, sociálně-ekonomické stabilitě Unie. Když se podíváme tedy na otázku bezpečnosti občanů, Ehm, otázku uprchlické krize, jakým způsobem eh, toto hodláte řešit. Já si myslím, že pokud eh, se s tím eh, chceme vypořádat, musíme začít plně implementovat ekonomický semestr na obou dvou úrovních, to znamená na úrovni celoevropské i národní. Na závěr chci říci, že ve vašich oblastech pravomocí si myslím, že je velice důležité, aby došlo k propojení národních plánů a plánů na celoevropské úrovni. A zde se chci zeptat, jak jsou evropské a národní politiky propojeny a provázány v momentě, kdy národní politiky neodpovídají prioritám ekonomického semestru. Kdo chce odpovědět? Paní, pan místopředseda. Děkuji, děkuji za všechny tyto dotazy. Nejprve k obecnému posouzení ekonomické situace a mm, k prioritám semestru. Zde mohu jenom říci, že s vámi mm, souhlasím, souhlasím s tím, co říkala paní mm, Rodriguez. Máte pravdu, že dochází k mírné obnově, mírnému ozdravení. Bohužel to není proces dostatečně silný, aby zareagoval snížením nezaměstnanosti a naplněním ekonomických priorit v plné míře. To znamená, naše priority nadále musí být zaměřeny na posílení ozdravení. Musíme usilovat o silnější investice a to je přesně to, co řadíme mezi priority v rámci naší roční analýzy růstu. Chceme tedy posilovat investice na evropské úrovni i na úrovni členských států. Kromě toho, jak řekla také Marian, klademe větší důraz konvergence směrem vzhůru, to znamená konvergenci v rámci členských států, individuálně sem patří řešení sociálních nerovností, ale i mezi jednotlivými členskými státy, a to už jde o nerovnosti regionální povahy. Tím, že mm, budeme postupovat podle doporučení pro eurozónu, tak se nám podaří vyřešit problémy, které eh, zajímají eurozónu a myslím si, že to se jasně také projevilo v našich doporučeních pro jednotlivé země. Myslím, že se ubíráme úplně tím stejným směrem, jako uváděla vaše eh, paní zpravodajka, pan Moskovici. No, just... Jen abych doplnil, co řekl Valdis. Od roku 2011 um, ehm, komise navrhla doporučení pro eurozónu jako celek. V nedávnom eh, projevu o stavu Unie předseda Juncker slíbil, že v budoucnosti um, těch, těchto přizpůsobení to bude umožňovat i uh, dílčí do, doporučení, tedy pokud jde o rozpočtová doporučení jednak na úrovni, eh, na úrovni eurozóny a eh, poprvé eh, se také budou lépe integrovat národní dimenze. My bychom chtěli, abychom měli okamžitě doporučení k eurozóně, o tom by se hovořilo v rámci evropského semestru a to by bylo pak východisko pro tedy posílení toho aspektu a to bude pak za to v potazu i při, v souvislosti se zprávou erozony. Děkuji. Pane předsedo, co dodat? Myslím si, že je zásadní, že je to tedy více než symbolické, že eh, ten, eh, že tedy výroční zpráva růstu e, se týká nyní té konvergence, toho zbližování, vyplývá to už ze samotného e, názvu. A novým, tento nový prvek konvergence je naprosto významný. Dříve se to dělalo prostřednictvím kohezní politiky, politiky soudržnosti, a státy se skutečně zbližovaly, ale od krize se to zase zvrátilo, tento trend a teď je, naopak rostou rozdíly jak mezi státy, tak v rámci členských států, což není dobré pro soudržnost ani pro růst. Může to dokonce být určitá překážka růstu. A to je něco, co se potvrdilo, na co se musíme velmi specificky zaměřit. Budeme k tomu muset přihlédnout, podívat se na indikátory, Eh, ukazatele. Čili to, jsou, to, to teď připravujeme ehm, a to i v rámci procesu semestru. Pokud jde o sociální dimenzi, tak ve zprávách eh, pro jednotlivé země se soustředíme nejenom na udržitelnost toho systému, ale také na to, aby tyto systémy zajistily dostatečné sociální pokrytí a přihlížíme k tomu, jestli plní cíle, které od nich chceme nebo ne. Takže opravdu se zaměřujeme i na sociální otázky a zdůrazňujeme také boj s nezaměstnaností, zejména dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých. Ty jsou nyní eh, začleněny do výroční zprávy o růstu eh, a dále to volání po investicích do lidského kapitálu, to se specificky v tom eh, dokumentu, který jsme schválili minulý týden, zmiňuje a bereme to v potaz také, když se volí ty strategické sektory, do kterých by se investovalo v rámci tedy strategického, strategických investic. tak by bylo možné poskytnout i určitě záruky do, pro investice do lidského kapitálu. Děkuji. A nyní začíná druhé kolo. Teď budou mít řečníci po minutě a půl. Prosím, abyste striktně dodržovali tento čas. A jako první Javier López. Děkuji, já se chci nejprve eh, omluvit, že jsem tady nebyl od začátku, přesto bych se chtěl vyjádřit eh, k vašim zprávám a vystoupením. Jednak eh, souhlasím s tím, co nám vysvětlila Evropská komise, že třeba i cestou sociální spravedlnosti, zbližování sociálních standardů, konvergence, ale jakým způsobem toho dosáhnout, jak se uh, Eh, připravit eh, na to, abychom se vypořádali s ekonomickými problémy a sociálními problémy, eh, o kterých tady hovoříme, jakým způsobem zvýšit konvergenci a jakým způsobem to promítnout do konkrétních projektů, jako je balíček mobility a tak dále. Druhá věc. Víme, že obnova je velice slabá, křehká, dočasná a že strukturální reformy, které požadujete, a mají být založeny na flexibilitě a zároveň eh, bezpečnosti, eh, vycházejí eh, ze současné ekonomické situace, kdy na trhu práce existuje řada problémů, nejistých smluv, e, obrovská nejistota ohledně pracovních míst. Jakým způsobem tedy provádět strukturální reformy? Zdá se, že ty teorie, které se snažíme uplatňovat, se pak neprojevují v praxi, neprojevují se v tvorbě kvalitních, e, jistých pracovních míst. A poslední věc, eh, Zaznělo tady, že jedním z našich problémů je nerovnováha, kterou je potřeba eh, mm, eh, překonat. Mám tedy na mysli nerovnováhu, pokud jde o běžný účet, nerovnováhu mezi poptávkou, investicemi. Já se ptám, proč bychom neměli být rozhodnější a snažit se tuto nerovnováhu, ekonomickou nerovnováhu vyřešit. Děkuji. Uh, Darius Rozat. Darius Rozaty. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci vyjádřit spokojenost, že komise navázala na uh, zprávu o ročním růstu z Loňska a v tomto nadcházejícím kole komise potvrzuje priority zvolené pro současný rok, tedy investice, fiskální konsolidace a odpovědnost a strukturální reformy. To je správné rozhodnutí držet se těchto tří priorit. Mám dvě otázky v kontextu těchto třech priorit. Za prvé, zaměříme-li se na investice a zároveň si uvědomujeme, že investice soukromého sektoru jsou poměrně slabé, zvláště v eurozóně, jaká konkrétní opatření je třeba učinit, aby se zlepšilo investiční klima, aby i soukromý sektor investoval více aby se přestal bát investovat. To znamená konkrétní regulativní rámec. Jaká opatření chce komise navrhnout členským státům, aby se zlepšila situace v této oblasti? Druhá otázka se zabývá ochoty členských států vzít plány reform vážně. A už dlouho hovoříme o tom, že CSR se správně nepro, neprovádějí. Takže se znovu ptám, jaká konkrétní opatření chce komise učinit, aby pobídla členské státy k tomu, aby se eh, více zapojili do realizace CSR, doporučení specifických pro každou eh, zemi. Ulrike Rebezius. Děkuji, vážený pane předsedo. Momentálně máme v eurozóně docela eh, dobrou ekonomickou situaci, musíme se ptát, proč eh, i přesto se některým státům nevede, nedaří. Eh, Řecko, v Řecku je ekonomická katastrofa, ve Francii stoupá nezaměstnanost na rozdíl od loňského roku Eh, už vlastně 53 eh, měsíců. Tam eh, stoupá nezaměstnanost, dluhy ve Francii i v Itálii a v dalších zemích stoupají. Od doby pana Holanda se také zvýšila zadluženost Francie. Ani u nezaměstnanosti nevidíme zlepšení. Krizové státy jsou svědky odlivu mladých lidí. Chápu, že Eh, Evropská komise chce tedy eh, celou jaksi Evropskou unii udržet pohromadě, ale musí vám být jasné, že neschopnost reform a eh, dluhy to vše nelze snadno překonat. Mám dvě otázky na pana Moskovice. Francie by po letech neschopnosti chtěla dodržovat dluhová kritéria, ale tento systém teď kvůli uprchlické krizi Eh, vlastně pozastavila. Je to tedy eh, konec řešení eh, dluhové krize v eurozóně, nebo jaké plány máte v klobouku, aby se to vyřešilo? A moje druhá otázka je na pana Dombrovského a paní Tyson stále více jsou, po, jsou zde pokusy vyrovnávat pomocí evropských systémů některé ty státy, některé ty problémy některých států. Jakým způsobem chcete zachovat eh, tedy hospodářskou soutěž a flexibilitu i přes eh, princip eh, subsidiarity. Děkuji, Beatrice von Storch. Vážení kolegové, dnes hovoříme o zprávě o ročním růstu 2016. Já jsem tu zprávu četla a je tam mnoho pěkného ale připomnělo mi to něco, co už jsem jednou četla, a to byl pětiletý plán v NDR v roce 1951 Hovořilo se tam o strategii, investicích, eh, eh, eh, nejrůznějších ofenzivním, ofenzivnímu jaksi práci na společné platformě, koordinace výměny platform, zavádění nových technologií, udržitelnosti a co vás asi Eh, nepřekvapí, eh, hrozí další zprávy. Takže v té zprávě vlastně jde o to plánovat eh, a propojovat podnikatelskou činnost a vlastně ji řídit určitým směrem. A k tomu se užívá určitý, určitý pojem, který, na který si pamatujeme ještě z dob železné opony. Ptám se, jestli vlastně stále ještě máme stejné cíle. Já jsem pro tržní organizaci ekonomiky, která tržní ekonomiku eh, vlastně osvobodí eh, od eh, nějaké centrální, centrálně řízené ekonomiky. Stojíte také o to, o to samé? Thank you. Děkuji. Děkuji. Pan Dobrovský. Uh, okay, uh, number of uh, questions I'll probably concentrate. Zazněla tady celá řada otázek. Soustředím se na ty ekonomické. První otázka, jak dosáhnout té konvergence směrem vzhůru. Jsou zde dvě záležitosti, na kterých v současné době pracujeme. Za prvé, lepší využívání sociálních eh, indikátorů, indikátorů zaměstnanosti eh, v postupech eh, při makroekonomické nerovnováze a při našich ekonomických analýzách. Chceme tedy brát v potaz mnohem více sociální aspekty a otázky zaměstnanosti. Odpovídá to také dopisu pěti předsedů. Chceme více využívat eh, benchmarking, eh, srovnávání mezi těmi, kteří si vedou, eh, nebo s těmi, kteří si vedou nejlépe a chceme pro benchmarking nastavit také právní závaznost. Zároveň chceme posílit eh, hospodářskou obnovu a za tím účelem eh, chceme dát členským státům dispozici více prostředků, které by mohly použít pro eh, sociální projekty ve svých regionech. To znamená, že ekonomické a sociální záležitosti skutečně vnímáme jako silně propojené. Pokud jde o priority AGS, vy jste se ptali na to, jaká opatření chceme přijmout, abychom zlepšili investiční klima. Tak pochopitelně víme, že v, jiný, v různých zemích eh, se potýkáme s různými překážkami při investování a proto zpracováváme zprávu o této problematice v různých členských státech abychom následně celý problém mohli lépe řešit. Zdá se, že to není stejný problém všude ve všech členských státech, proto se chceme soustředit na členské státy jednotlivě. Začali jsme čtyřmi z nich a uvidíme, jakým způsobem bude možné situaci zlepšit. Pokud jde o implementaci CSR, tedy ta doporučení pro jednotlivé země, tak my si myslíme, že nejlepší je usilovat eh, o větší odpovědnost na straně samotných členských států. Snažíme se, abychom aby členské státy lépe pochopili, s jakými problémy se potýkají a eh, chopili se implementace. Další věc, to byla otázka týkající se priorit v rámci AGS a ohledně potřeby tržně orientovaných řešení. Zde bych řekl, že pokud jde o priority v rámci AGS, nechceme upozadit sociální a tržní ekonomiku. My si myslíme, že to je základ sociálního i ekonomického systému v Evropě. Pět Moskovici? Jenom tři poznámky. První se týká makroekonomických nerovnovách. Máme se to, že eh, přebytky běžného účtu, jimž se eurozóna vyznačuje, nejsou prvkem, který by umožňoval rovnovážný růst. Proto prosazujeme opatření, které eh, podpoří vnitřní poptávku, eh, také infrastruktury a všechno, co podporuje investice. A pokud jde o e, význam Junkrova plánu, tak tam je důležité, aby e, skutečně to bylo spojení e, soukromého a veřejného sektoru. Jsou k tomu potřeba i soukromé investice, nutné, musí být tolik, kolik jich je možno získat a veřejné pouze, pokud to bude nezbytné. To je filozofie toho plánu. A tímto způsobem lze dosáhnout tohoto maxim, toho maximálního pákového efektu. A pokud jde o, po, pro, o doporučení pro jednotlivé státy, tak taší filozofie je zjednodušovat, abychom byli schopni lepším, eh, lepším způsobem eh, zacílit jednotlivé státy. Eh, jinak jistě ve Francii je potřeba, stejně jako v jiných zemích, ještě provádět reformy, Francie je druhou nejvýznamnější ekonomikou eurozóny. I tam dochází k oživení, i když bychom si mohli přát, aby ekonomická politika byla ještě efektivnější, aby byly provedeny reformy. Ale neslyšel jsem o žádné žádosti o, o, o nějakém pozastavení nebo něčem takovém. Všichni jistě chtějí, aby když je nějaká země postižena ehm, atentáty, útoky jako Paříž, tak je samozřejmě absolutní priorita, aby to komise vzala v potaz. A e, prostě jenom e, být na výši, abychom byli schopni tomuto e, naslouchat. Děkuji. Paní Tyson. Děkuji, jenom stručně. Vy jste se ptali na větší sociální eh, spravedlnost a na to, jak to chceme zohlednit. Chci především eh, zdůraznit, že pokud jde o Řecko, máme novou dohodu eh, s Řeckem, kde se řeší otázka sociálního dopadu a my jsme přislíbili v případě dalších programů provedení sociálního posouzení dopadu. Pokud jde o makroekonomickou nerovnováhu, eh, posuzujeme ji z hlediska eh, tří hlavních ukazatelů. Máme k tomu také scoreboard eh, a chceme rozhodně brát v potaz sociální situaci v členských státech. Chceme více zapojovat sociální partnery na evropské i národní úrovni, protože si myslíme, že to je záruka zlepšení sociální spravedlnosti. Návrh, že v některých zemích je třeba zvýšit mzdy, tak to je věc, kde samozřejmě parlament nemá rozhodovací pravomoc. A my v textu jasně rozlišujeme mezi zeměmi, které mají přebytek a deficit tam, kde jsou přebytky, tak navrhujeme, aby se směrovaly do reálné ekonomiky. Dále jste se vyjadřovali o tom, že bychom měli usilovat o jednotný sociální systém, to není naším záměrem, když hovoříme o větší konvergenci, tak hovoříme o zbližování nikoliv o tom, že bychom vytvářeli jednotný systém. Nejde tedy o harmonizaci, nejbrž o konvergenci neboli zbližování. Členské státy sami vědí nejlépe, jak se zorganizovat své systémy, jak je financovat. My jenom musíme eh, zajistit dostatečné eh, pokrytí a soustředíme se tedy spíše na věci, jako je investiční klima, Rozhodování o investicích probíhají na základě zvážení řady komplikovaných faktorů a tam, kde můžeme sehrát nějakou roli, tak eh, samozřejmě se eh, nebráníme odpovědnosti. Ať už jde o jednotný trh nebo unii kapitálových trhů, oběhovou ekonomiku, aktivní pracovní trh, eh, aktivní politiky pro pracovní trh, eh, zajištění toho, aby lidé byli správně kvalifikováni pro potřeby pracovního trhu, podpora růstu a inovace. Děkuji. Já teď dám slovo paní Harkin minuta a půl. Zastupujete ovšem svoji politickou frakci v Econo i v Ample, tudíž máte minuty tři. Děkuji vám. Takže v první řadě děkuji všem třem třema komisařům, že se dostavili. Děkuji za tato vysvětlení, která vítám. S potěšením konstatuji, že je tu daleko větší důraz na zaměstnanecká sociální aspekty. Paní Tyson, Hovořila jste o ekonomickém eh, růstu a spravedlnosti, který musí, které musí jít ruku v ruce. To je eh, skutečně tedy taková niť, která se eh, vyne všemi těmito návrhy, včetně sociálních indikátorů. V tomto kontextu pár dotazů. Ve společné zprávě o zaměstnanosti se říká, že je potřeba modernizovat trh práce, ale že tyto reformy neřeší nerovnosti mezi těmi, kdo jsou in a kdo jsou out. Eh, co myslíte, insidři a outsidři tedy v tomto kontextu? Jak, jak to myslíte? Jak, a jak to chcete změnit? Protože si před rokem, si vzpomínám, že jsem se účastnila konference v tomto parlamentu, byla tu mladá dívka z Portugalska a ta o tom hovořila a říkala, to chtějí říci, že eh, vyhodí naše rodiče, abychom my měli tu práci. Eh, já bych si přála, abyste to trochu rozpracovala. Jaká, jaká můžeme přijmout opatření, abychom řešili tuto nerovnost? A pak otázka eh, takzvaných nejistých zaměstnání. V uplynulých několika letech byl, byla spíš zaměstnanost více na smlouvy, na jenom dočasný nebo částečný úvazek a méně to byly eh, ty Eh, tradiční plnohodnotné eh, pracovní smlouvy. Vy hovoříte o nedobrovolné práci na částečný úvazek. To se zvýšilo z 16 na 19,6%. To jsou šokující eh, údaje. A tedy v kontextu také původní otázky, mé původní otázky o těch insiderech a outsiderech, jaké a kroky komise navrhuje, na řešení těchto některých šokujících údajů. Dále otázka přebytku eh, v rámci eurozóny. Údajně tedy teď eh, eurozóna vykazuje přebytek, dokonce jeden z největších na světě. A jsou tu určité přeshraniční eh, spillover efekty a abychom řešili tyto nerovnováhy, a e, ob, e, tedy posílili oživení, tak e, co můžeme dělat? Máme nízkou inflaci a pomalý růst. Nemělo by to být řešeno spíše na úrovni zemí, které, které mají lepší větší fiskální prostor k tomu, aby posílili ekonomiku? Pan Papadimulis, máte slovo. Děkuji. Pane Moskovisi, komise představila před několika dny návrh o celoevropském systému zajištění vkladů. A za chvíli, pár hodin na to, tento návrh komise byl podroben kritice, byl zcela zamítnut ministry financí, eh, ministrem financí Německa panem Schäublem. Můžete se k tomu vyjádřit? proč pan Šeble tolik kritizoval tento návrh komise a proč ho zamítl? Budete na něm trvat? Je to pro vás určitý závazek? Nebo uděláte tedy určitý krok zpátky? Paní Tyson, před časem italský ministr financí pan Padoan předložil návrh ehm, týkající se evropského systému podpory ehm, nezaměstnaných a který by doplňoval systémy členských států, abychom bojovali se zvýšenou nezaměstnaností. Jakožto, um, eh, jak se na to dívá komise? Bude tento návrh, se tímto návrhem eh, zabývat a dívá se na ně pozitivně? A ještě eh, na pana Voskovi si opat otázka dluhu. Komise říká, že za takového zadlužení je oživení problematické a, a jak, jak to bylo v případě Řecka? Hrála eh, komise roli zprostředkovatele mezi měnovým fondem, který žádal eh, ulehčení dluhu a euroskupinou, která to odmítala? Náš ministr financí řekl, že by se možná mohla na toto téma rozvíjet nějaká produktivní diskuze. Eh, proč by se tak mělo dít, paní Cimer? Já danke. Děkuji. Paní komisařko, ty jsem předtím řekla, že členské státy eh, jsou odpovědné za sociální systémy a pracovní politiku, ale už jsme byli dál. Po roce 2010, kdy jsme měli Evropský rok, rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jsme řekli, že jsou společné indikátory, eh, strategie boje proti chudobě. Z toho vlastně nic eh, nezbylo. V té zprávě o růstu by se mělo konkrétně více hovořit také o sociálním růstu, jinak nemůžeme hovořit o konvergenci. Také se divím, že vlastně se tady zase eh, oživuje pozice, kterou spojuje s pojmem flexicurity, vy sice tento pojem nepoužíváte, ale přesně tuto situaci popisujete. Flexicurity přece vedla k tomu, která měla vést tomu, aby byla pracovní eh, místa jistější a také vlastně měla vést k inovacím. A za třetí bych také se ráda doslechla, proč vlastně hovoříme pořád pouze jenom o soukromých investicích, proč také ne o veřejných investicích a e, inovativních e, investicích. Přece e, každé veřejně investované euro, euro přinese 1,3 až 1,8 euro investičního růstu. Nebylo by tedy rozumné, ku příkladu u těch ukazatelů, také zavést ukazatel veřejných investic a za čtvrté mám ještě otázku, jestli souhlasí to, že eh, ten eh, balíček eh, mobility bude odložen a nebo vůbec vypuštěn a i to vlastně je propojeno s tím, o čem zde hovoříme, o otázce růstu a konvergenci k sociální společnosti a růstu. Pan místopředseda Dubrovský, děkuji. otázce e, tedy toho přebytku běžného účtu eurozóny a e, dopadů přelévání tohoto e, přebytku a jak se k tomu postavit. Ta otázka není nic nového. Když se podíváte na letošní specifická doporučení pro jednotlivé členské státy a stejná doporučení z loňského roku, tak ty země eh, přebytku dostali doporučení zvýšit veřejné investice a podnítit eh, poptávkovou stranu své ekonomiky. Takže my jsme se museli podívat na všechny strany, nalézt odpovídající rovnováhu. Rozhodně tímto způsobem uvažujeme, co se týče zprávy o ročním růstu. Rychle ještě zareaguji na otázku eh, EDISu, systému eh, pojištění vkladů a jaká kritika se tomuto návrhu dostává. My při přípravě tohoto návrhu jsme se zamýšleli nad tím, jak eh, tedy se postavit k některým těm problémům, jako je morální nebezpečí nebo riziko zemí, které neplní eh, své eh, eh, povinnosti při tvorbě svých vnitrostátních systémů a domníváme se, že toto řešíme v našem návrhu pomocí několika aspektů, pomocí návrhu, že to evropské schéma EDIS bude přístupné pouze těm bankám členských státech, které plně plní své závazky v rámci bankovní unie, neboli mají tedy vnitrostátní systém záruky vkladů, to znamená eh, transponují RRD a také vlastně eh, vycházíme z toho systému eh, spolupojištění, rizik, provádíme, provádíme vážení rizika v rámci pojištění takže v rámci tohoto vážení rizika eh, banky z rizikovějších zemí budou do systému přispívat více než eh, ze zemí, které eh, fungují spolehlivěji. Dále investice, jak soukromá, tak veřejná, patří k našim prioritám. Když hovoříme o skladbě rozpočtu členských států, naše rada tradičně je prioritizovat prorůstové výdaje, a, invest, a veřejné investice rozhodně eh, patří k těmto prorůstovým výdajům. Děkuji. Paní komisařka Tyson má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče toho fragmentárního trhu práce, jak se ptala paní Harkin, ten fragmentární eh, trh práce, insidři, outsidři, tato terminologie se používá z toho eh, důvodu, že existuje velká polarizace na trhu práce že nové pracovní smlouvy jsou často nejisté nebo jsou na dobu určitou a lidé nemají dostatečné vyhlídky na stabilnější situaci jak vyššího příjmu, tak eh, také školení, eh, vyhlídek eh, dalšího pracovního postupu, což by jim umožnilo více investovat ve svém osobním životě. Proto dochází k té nerovnováze. Členské státy žádáme, aby toto vzali v úvahu a aby zajistili, aby nevytvářely systémy takovýchto insiderů a outsiderů. aby tedy se zabránilo systému, kde se některým dostává vysoké úrovně ochrany a jiným ne. To, co bylo kdysi výjimečné, teď se stává běžným. Krátkodobé pracovní smlouvy nejsou nezbytně eh, velmi eh, negativním jevem, ale když se stanou systematickými a tak brání některým lidem získat lepší pracovní místo, když je to potom něco, co se nadužívá, tak to vede k nerovnováhám. Takže z tohoto úhlu je potřeba to řešit a zamýšlíme se také nad tím, jestli právní úprava, kterou v Evropě máme, stačí k tomu, aby podpořila členské státy my chceme zajistit tu rovnováhu. Někdo zde zmínil flexicurity, tento pojem. I e, trh práce podléhá změnám a tomu musíme se přizpůsobit těmto změnám na trhu práce. A musíme zajistit strukturování sociálních systémů tak, aby když lidé potřebují podporu a pomoc, aby jim byla poskytnuta, aby jim byla poskytnuta sociální ochrana, když ji potřebují. To se tedy rozumí pojmem flexicurity. Takže máte na jedné straně eh, pružnost a na druhé straně tu jistotu, když je zapotřebí. Musíme zapojit samozřejmě sociální partnery, ti v tom sehrají důležitou úlohu. A pak je zde ještě otázka návrhu, jestli to mohu znovu sama přeformulovat, jestli e, se vlastně Mm, propojí mm, systémy sociálního zabezpečení mezi různými členskými státy. Máme to také e, ve zprávě pěti předsedů, tam se hovoří o dokonce rozpočtu na e, e, toto pojetí rozpočtu, který by absorboval jakési nečekané šoky. Jestli toho rozpočtu bude možné využít, aby také se z něj eh, platilo eh, pojištění nezaměstnanosti, to ještě musí komise si dobře promyslet, ale mohu vás ujistit, že nejprve potřebujeme eh, značněji přiblížit ty systémy v členských státech, než bychom o tom mohli hovořit. Pan Moskovici. Ano, dvě odpovědi, jen velmi rychle. První, pokud jde o záruku vkladu. A když jsme zahájili, startovali bankovní unii, tak měla mít tři pilíře. Čili jednak otázka dohledu, pak otázka um, restrukturalizace, um, překlenovací financování a záruka vkladů. Z tohoto důvodu Evropská komise předložila návrh, který je ambiciozní a vážný. A Šoj byl eh, samozřejmě je součástí diskuze, nebylo to snadné, pokud jde o ty dva pilíře, diskuze bude pokračovat můj kolega Jonathan Hill byl velice ambiciozní a pragmatický. Pokud je o otázku řeckého dluhu, tak tady je určitá eh, logika určitých etap. Čili reformy a implementace programu. První série opatření, která už byla odhlasovaná, další, která eh, se přijímá, a pak první revize programu tady vidíme určité odvážné reformy, pokud je o, e, třeba o e, oblast nemovitostí a reformy e, důchodové. Pokud tohle všechno půjde správným směrem, tak budou z toho pak vyplývat uvolnění financí z programu a ozdravení bank. Budeme pak moci řešit i otázku dluhu. Doufám, že se tak stane co nejrychleji a budeme moci zahájit diskuzi na eh, toto téma. Kdy bude tato diskuze ovšem ukončena, to uvidíme. Děkuji. Děkuji a slovo dám eh, paní komisařce Tysonové znovu ještě k balíčku mobility. Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám, že jsem zapomněla eh, odpovědět na otázku balíčku mobility. Mohu vás ujistit, že jsme připraveni, v komisi zazněla orientační debata, dohodli jsme se, že přijdeme s balíčkem, to je tedy stanovisko komise, ten balíček připravíme, bude se stávat s informací o cíleném přepracování e, směrnice o vysílání pracovníků a o revizi e, směrnice koordinaci sociálních politik. Takže to bude konzistentní balíček a s tím přijdeme Chtěli jsme to dokázat během tohoto měsíce, ale víte, že došlo k nečekaným eh, problémům, problémy eh, s bezpečností, s uprchlíky, máme toho na pořadu práce příliš mnoho, proto se to dostalo, pokud vím, na pořad jednání příští týden, ale jsme tedy hotovi přijít, prezentovat tento balíček i parlamentu. Děkuji. Uh, okay. um... Děkuji. Nyní má slovo Jean Lambert. Děkuji. Já chci také poděkovat eh, našim komisařům za to, že dnes přišli. My jsme tady hovořili o tom, jak důležitá je role sociálních partnerů. To je velice správné, zejména za současné situace ale asi se vzpomenete, že jste nám loni slíbili, že vzniknou pokyny, pokud jde o zapojení občanské společnosti, protože sociální neznamená jenom otázky zaměstnanosti. Takže by mě zajímalo, co se stalo s těmi pokyny pro zapojení občanské společnosti, jak to s nimi vypadá. A pak navážu na to, co řekla Gabi Cimr, pokud jde o otázku chudoby. Máte dojem, že provedené analýzy politik členských států eh, se hodnotí skutečně z hlediska dopadu na míru chudoby? A další věc, když se podíváme na vazbu mezi ekonomickými a sociálními aspekty, tak eh, asi nepřekvapí, že bych doplnila environmentální aspekty, protože na začátku, jsme na začátku diskuzí eh, COP21, čekáme eh, další legislativní návrhy a tak si říkám, vzhledem k těmto silným signálům ohledně toho, jakým směrem bychom se měli vyvíjet, eh, zda v té roční analýze růstu a v evropském semestru, zda je to tam všechno dostatečně promítnuto a pokud ne, tak co s tím udělat. Děkuji, Filip Lambert. Já se zeptám anglicky. Budu hovořit o dluhu, o tom eh, skoro neslušném eh, slovu, nikoliv o růstu, ale o zadluženosti, protože od roku 2009 eh, se zadluženost nesnižuje, to dokazují vaše dokumenty. Já to neberu tedy jako signál, že dosavadní mm, politiky, které aplikujete, jsou úspěšné. Zvažujete tedy nějakou změnu těchto politik, nebo budete pokračovat tím stejným směrem? A Mám ještě čas na další nepříjemnou otázku ohledně přebytků. Říkali jste, že máte obavy z přebytku v Německu a dalších státech, eh, že nám rostou. Pan eh, Moskovici řekl, že to není eh, vyvážený růst, ale každopádně říkáte, že máte obavy. To, co dělá Německo s těmito obavami, se mi nezdá, že to bylo něco zásadního, protože Situace se příliš nemění, takže vy tady eh, říkáte, že obavy máte a budete to jenom sledovat, anebo s tím něco uděláte. Děkuji. Děkuji a předávám slovo Dominiku Martanovi. Merci. Děkuji. Vy tady eh, konstatujete objektivně, že je nedostatek investic, endemická nezaměstnanost, eh, nerovnováha makroekonomická, řešení pořád stejná. Ekonomická konvergence, jako fiskální konvergence, sociální konvergence. A pořád mluvíte o krizi z roku 2008, jako kdyby to byl nějaký špatný eh, zlý sen, který už pře, pominul. Že je to prostě jaksi Eh, pouze jakási krize nějakého eh, cyklu, ale ona to není cyklická, je to strukturální eh, krize právě kvůli tomu, že nejsou mezi těmi členskými státy ty dostatečné vazby, ta konvergence fiskální, ekonomická, sociální. Ale teď je, je tu další krize a to je krize uprchlíků. Čili jakým způsobem chcete absorbovat všechny tyto uprchlíky, aniž byste ještě posílili přesně ty nerovnováhy, o kterých hovoříte? Také nám říkáte, že eh, rozpočtový deficit se snižuje, že se blížíme na 1,7 HDP. Vy jste odpověděl před chvílí, ale já na tom trvám, protože ta odpověď nebyla jasná. Prezident Oland jasně řekl, že pakt bezpečnosti má přednost před paktem stability. Vy jste tak, tak trošičku naznačil ve vaší odpovědi. Ale jakým způsobem chcete doprovázet prezidenta Olanda, jakým, čili jestli mm, skutečně se v tomto podvolíte? Pane komisaři. Takže Eh, pokud je o několik těchto otázek, mm, jsou samozřejmě důležité. První se týkala těch eh, přebytků běžného účtu, zejména německých. Musíme konstatovat, že čísla ukazují, že rok eh, od roku je tady velké narůstání těchto přebytků 7-8% v posledních letech, 9% za letošní rok. Je naprosto Eh, jasné, že německá ekonomika je nejvýznamnější a nejvíce konkurenceschopná celého kontinentu. Evropská komise eh, shledává jako paradoxní žádat po německé ekonomice, aby se jaksi zřekla své konkurenceschopnosti. Ale musíme konstatovat, že pokud jde o vnitřní poptávku, tak eh, Německo je pod úrovní svého potenciálu či kapacity a proto jsme už od loňského roku prosazovali investice do infrastruktury a do vzdělání, do školení. Jsou tu právě procedury v rámci eh, MIP, eh, eh, v tom dochází k určitému pokroku, my v tom budeme pokračovat, je to začátek toho postupu a ne konec. Nikdo neříkal, že to je krize pouze konjunkturální, eh, pouze cyklická. Je to samozřejmě dlouhodobá krize. A jsme již v třetím roce, máme pozitivní růst a tento růst tedy eh, se začíná stabilizovat a dokonce i nezaměstnanost se začíná zlepšovat. Samozřejmě bychom si přáli, aby to postupovalo rychleji v eurozóně. Ale jsou to výsledky politik, které umožnili jednak měnovo, měnovou, měnovou politikou, dále otázka deficitu a pak jsme to doplnili ještě Junkrovým plánem. E, vy jste se také ptal na e, prezidenta Olanda. E, prezident Olan se vyjádřil v kongresu, tedy ve sněmovně, Eh, po několik dní poutocích, které si vyžádali 130 životů, 130, mnozí z nich mladí. A on říkal, že pakt bezpečnosti je důležitější než pakt stability. Co tím chtěl říct? Tím chtěl říct, že v tomto dramatickém kontextu je potřeba posílit eh, bezpečnostní aspekty eh, francouzské politiky, což také schválila celá politická reprezentace. A jistě je tu těch eh, několik set milionů, 800 milionů, jsou tu výdaje na, eh, na eh, obranu. Komise okamžitě reagovala, protože to byly dramatické, tragické okolnosti, které samozřejmě, že vezmeme výjimečně v potaz. A to není vůbec v rozporu s paktem stability, neboť pokud se podíváte na těch 600 milionů, asi 0,15% HDP a Michel Sapin, ministr financí, řekl, že tedy ta francouzská trajektorie nebude eh, tím eh, postižena ani v příštím roce, ani přes příštím eh, roce. Ale prostě musíme mít tu důstojnost, rozhodně nechceme uvolňovat, jak se slevovat ze standardu, ale chceme umožnit Fran- Francii, aby udržela svůj bezpečnostní a posílala svůj bezpečnostní standard inteligentním lidským způsobem, tak jako bychom měli mít my všichni. To tím můžeme jedině získat. Pak tu byla tedy otázka ještě uprchlíku, kterou mohu předat paní Tyson, ale vzhledem k tomu, že jsme eh, předložili makroekonomické předpoklady a eh, ty, ti uprchlíci to bylo to trochu nad rámec těch našich eh, předpokladů, ale ono to nakup naopak může výst eh, k dostatečnému eh, růstu, protože jsou to určité veřejné výdaje s tím spojené. Eh, takže záleží na tom, aby to byly inteligentní politiky, které pak integrují tyto osoby do trhu práce, aby je umožnili vyškolit a vzdělat. Takže musíme mít přístup, který je seriózní, to znamená ochrana hranic, hovořit s třetími státy, jako je Turecko přes víkend, to bylo naprosto nutné, abychom eh, omezili eh, tyto toky. Musíme mít ovšem přístup, který je inkluzivní, protože někteří lidé prchají před režimy, které jsou opravdu ostudou pro lidskou práva, která ohrožují samou podstatu života. Tyson. Děkuji, paní komisařka Tyson. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve odpovědět Jean Lambert, pokud jde o chudobu zda u chudoby sledujeme dopad politik na chudobu. Ano, boj s chudobou to je jedna z pěti klíčových iniciativ strategie Evropa 2020 a tato strategie je stále naším vodítkem. A myslím, že to je viditelné, když se podíváte na dokumenty pro rok 2016, hovoříme tam o pokračování boju s chudobou rozhodně eh, toto téma neupozadňujeme. Snažíme se zajistit lepší sociální ochranu, zlepšení našich sociálních systémů a zapracovali jsme to také eh, do našich zpráv pro příští rok a je to i v ve strategii do roku 2020. Bude to také předmětem střednědobého přeskumu této priority, tohoto cíle se nevzdáme. Musíme trvat eh, na dostatečně ambiciozním přístupu a zajistit, že členské státy spolupracují a pracují s organizacemi a s občanskou společností a využívají také evropských strukturálních fondů v této oblasti. Budeme v tom pokračovat, abychom dosáhli stanovených cílů. Pokud jde o uprchlíky, pane Martane. Jste mi tady to položil otázku. Já s vámi naprosto souhlasím. Souhlasím tady s tím, co řekl pan Moskovisi eh, v tom směru, že musíme integrovat tyto lidi, kteří eh, mají právo na naši ochranu, mezinárodní ochranu. My je musíme integrovat co nejdřív. To znamená, že musí mít přístup k našemu trhu práce, a musí co nejrychleji přispět k růstu a k vytváření pracovních míst. Samozřejmě, že se musí přizpůsobit, musí vynaložit úsilí, aby se naučili jazyky příslušné, ale vyžaduje to také něco z naší strany, musíme otevřít eh, tu možnost přijmout eh, a dát jim přístup na náš trh práce. A je to na členských státech, aby přijali tato rozhodnutí. Některé členské eh, státy chtějí ovšem zkrátit ten eh, čas pro uprchlíky, kteří žádají o mezinárodní ochranu, který potřebují k tomu, aby se dostali na trh práce. Některé členské státy již mají zkrácené lhuty a již Eh, předkládají návrhy v parlamentech, aby se to zkrátilo. Ale myslím, že to jde tím správným směrem, pokud chceme samozřejmě zachovat eh, soudržnost ve společnosti. A pokud chceme, pokud si přejeme růst a více, zamě, více míst. Vice prezident Dombrovský. Pan Dombrovský. Děkuji. Tady padla řada otázek a zaměřme se na otázku dluhu. Podle podzimního ekonomického výhledu komise očekáváme od již letošního roku veřejný dluh v eurozóně v průměru, že bude klesat. Už teď jsme viděli, že vlastně eh, rozpočet eh, několik let klesá, nebo schodek rozpočet, rozpočtu v roce 2009 to bylo 6,6 a ten eh, klesl značně a i schodek veřejného rozpočtu již tedy má špičku za sebou. Vysoká zadluženost i tak nás stále znepokojuje, protože zpomaluje růst a země jsou tak zranitelnější vůči dalším ekonomickým eh, otřesům. Eh, Maastrichtská kritéria praví, že 60 HDP eh, veřejného dluhu je tedy ještě bezpečná hranice. V současné době máme asi 90 tedy dluhu v veřejných rozpočtech, což znamená, že Máme ještě mnoho práce, abychom tento problém vysokého zadlužení v mnoha členských státech vyřešili. Děkuji. Děkuji a teď dám eh, slovo paní Danutě Na slověcké. Děkuji. Já chci poděkovat komisařům za to, že přišli na naše setkání. Je důležité si vyměňovat názory. Plně podporuji paní Tyson v tom, že lidský kapitál představuje největší potenciál Evropské unie, který může představovat základ pro silnou a konkurenceschopnou Evropu. Ráda bych se vrátila k otázkám, které již byly položeny, třeba trochu jinak. Moje první otázka se týká pružnosti a jistoty na evropském pracovním trhu. Pružné formy zaměstnání i jistota jsou zapotřebí jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Nemůžeme uzavřít Evropu a bránit jí v, ve schvalování pružných, zaměstna, pružných forem zaměstnání. Ale práce musí být jak bezpečná, tak pružná a co se tý, zvláště tedy bezpečná musí mít, co se týče pracovního místa. Často e, spíše hovoříme o bezpečné pružnosti než o pružné bezpečnosti. To je zvláště zásadní, co se týče řešení pro eliminaci dlouhodobé nezaměstnanosti a také k vyřešení demografických problémů. Pracujete na doporučeních pro členské státy. Zabýváte se i situací v globálním měřítku? Myslím, že bychom mohli nalézt dobré příklady pružné a bezpečné pracovní politiky i jinde ve světě. A moje další otázka je pro vás všechny. Stojíme před jednou z největších výzev eh, krizí migrantů. Je to hrozba a nebo spíše příležitost pro Evropu? Zvláště důležitá je dobře promyšlená politika začlenování eh, migrantů, zvláště eh, na pracovní trh. Máme různé zkušenosti v členských státech, některé dobré, některé špatné. Tyto zkušenosti musíme využít. Chci se ptát, pracujete na nějakých doporučeních pro členské státy i v tomto ohledu? Víme, že vždy nedochází k dobrému šíření optimálních postupů mezi členskými státy. Nezapomínejme, že příliv migrantů bude velice závažný dopad na ekonomickou situaci a evropské rozpočty. Rozpočt. Děkuji, Barbara Děkuji, paní předsedající, vážení komisaři. S předloženou zprávou ročního růstu 2016 vede komise tedy cyklus ekonomického vedení. A víme, že v, leto, v loňských eh, letech eh, došlo k, eh, k podpoře investic, konsolidaci rozpočtů ten program eh, vychází z prognóz z podzimu komise, která nejsou příliš slibná, výhledy, výhledy na rok 2020 klesají a výhledy na rok 2016 také nejsou eh, lepší, jsou vlastně ještě horší než na rok 2015. I přesto, že klesají ceny surovin zadluženost je stále eh, příliš vysoká. Eh, máme problémy v Řecku, Španělsku, Kypru, eh, Belgii. Konvergence s tou nemůžeme počítat. A 18 členských států celkem vykazuje makroekonomické nerovnováhy a to mě vede k následujícímu závěru, že i přes veškerou snahu regulace ze strany komise eh, se konjunktura v Evropě nešíří a eh, mnohé státy nejsou schopny plnit eh, úkoly balíčku nebo paktu růstu a stability. Jaká opatření tedy učiníte, aby členské státy byly schopny řešit úkoly zprávy o ročním růstu? Děkuji, Markus Ferber. Děkuji. Já budu stručný. Letos jste, jste tady jmenovali tři priority. Eh, zlepšení investic, ambiciózní strukturální reformy a odpovědná rozpočtová politika. To jsou krásné priority, ale jsou vlastně stejné jako loni. Já nejsem pro, pok, prorok, ale myslím, že i příští rok budeme mít stejné priority. A proto se nabízí otázka, eh, co ta procedura, kterou tady vzájemně každý rok pěstujeme, co přináší, když si uvědomíme, že eh, ty pokroky nejsou příliš ohromné. Eh, doporučení pro jednotlivé státy nejsou realizovány, rozpočtové cíle nejsou plněny ani na evropské úrovni, když se podíváme na dlouhodobé investice i eh, co se týče soukromých investic, ty jsou také slabé. Mám tedy konkrétní otázku na komisi. Co chce v nadcházejících měsících udělat, aby změnila eh, v rámcové podmínky tak, aby mohla přijít s, no, s úplně novými prioritami. Děkuji a poslední otázka nebo příspěvek Brando Benefaj. Děkuji. Eh, zpráva o zaměstnanosti i zpráva o mechanismu varování, která obsahuje i nezaměstnanost mládeže, vykazuje jasné Eh, zlepšení v oblasti nezaměstnanosti mládeže a ukazuje také na jasné propojení výsledků a provádění záruky pro mládež a iniciativy eh, pro zaměstnanost mládeže v členských státech. Situace je stále ještě znepokojivá a je potřeba jí přisoudit velkou politickou prioritu. Je jasné, že členským státům se jejich závazky musí připomínat, ale potřebují také finanční a politickou podporu, mají-li tyto problémy řešit. Chci se tedy zeptat konkrétně na toto téma komisařky Tysonové, jestli považuje za vhodné, vzhledem k té situaci, zavádět nová, nové cíl, nová cílená opatření, co se týče zvýšení toho, eh, té částky předfinancování eh, iniciativy mládeže, jestli očekáváte další peníze na, eh, na iniciativu pro mládež a jestli počítáte s zlepšení situací. Děkujeme a odpovídat začne pan komisař Moskoviči v, této, v tomto posledním kole. Máte slovo. Ano, já budu muset odejít, ale pokusím se i odpovědět, tedy jaký je stav eh, těch, eh, aktuální stav těch našich postupů, jak se na to ptal Van Ferber. Jistě je potřeba zjednodušit, být strategičtější, více přesvědčovat zlepšit dialog s národními parlamenty a s Evropským parlamentem. Pan Dobrovský jistě rozpracuje, eh, rozvine, eh, co může v komise v tomto dělat. Ale já bych se díval méně negativně na naše výsledky, když konstatuji, srovnávám výsledky evropské ekonomiky, našich eh, veřejných financí. Musím konstatovat, že počet stát, které jsou, států, které jsou v, v postupu pro nadměrný deficit, ty se, těch je stále méně. Eh, deficit v eurozóně je skutečně pod 3% pouze. Tři země jsou nad eh, touto laťkou. Poprvé lze konstatovat, že míra veřejného zadlužení skutečně klesá a to se ještě zlepší v roce 2017. Mohu konstatovat, že náš eh, růst se začíná skutečně zvyšovat a postupně směřovat ke dvou procentům, to ještě nestačí, ale je to důležité, že to je teď hnáno i, teď hnáno i vnitřní silou a i nezaměstnanost začíná klesat, tudíž se domnívám, že strategie Evropské unie, kterou jsem představil, aniž by to byl nějaký všelek, umožňuje přeci jenom e, toto oživení, ale musíme mu ještě trochu eh, pomoc, pomoci a právě proto máme tento proces řešení makroekonomických eh, nerovnovách. Musíme eh, samozřejmě zajistit, aby měla tato procedura co největší zuby, co největší reálnou sílu. Adam Tyson. Děkuji, paní Tyson. Děkuji, paní předsedkyně. Tomu, co řekla paní Jaslověcká, chtěla bych říci, že Sledujeme vývoj na pracovním trhu v členských státech každý den a zpracováváme údaje, které máme obecně k nezaměstnanosti a především k nezaměstnanosti dlouhodobé, nezaměstnanosti mladých. Pokud jde o evropské strukturální fondy a sociální fond, tak víte, že tyto fondy je možné využít i pro tyto případy a že tyto programy mohou přinést matatelné výsledky a v doporučeních pro eh, jednotlivé země se o tom zmiňujeme. Chceme podporovat praxe, které se osvědčily. Pokud jde konkrétně o nezaměstnanost mladých lidí, máme tady záruky eh, pro mladé, kde členské státy se zavázaly nabídnout mladým nezaměstnaným možnost, jak postupně se propracovat k pracovnímu místu. Máme na to vyčleněné konkrétní prostředky. V rámci Fondu pro zaměstnanost mladých sledujeme konkrétní ukazatele a zjišťujeme, zda se přibližujeme stanoveným cílům Obracíme se na členské státy, žádáme je, aby do konce roku předložili konkrétní čísla a zpracovali výhled do roku 2016. Takže v tuto chvíli údaje schromažďujeme, pak je zanalizujeme, následně zpracujeme zprávu, kterou předložíme také Evropskému parlamentu. Uvidíme, zda budeme pokračovat v dosavadních politikách, či k věci přistoupíme jinak. Tyto údaje také použijeme pro střednědobý přeskum v rámci víceletého finančního rámce. Jak víte, tak jsme přesunuli určité financování pro záruky pro mladé a říkali jsme, že v roce 2016 vše přeskoumáme a uvidíme, zda bude potřeba eh, finanční prostředky navýšit. Děkuji, nyní pan Dobrovský. Děkuji. Nejprve, co se týče makroekonomických politik, priorit v této oblasti a proč vycházíme z priorit loňského a letošního roku, tak jak byly definovány v AGS. Je to dáno tím, že se domníváme, že výzvy, s nimiž se potýkáme, jsou v podstatě totožné. Stále eh, je obnova hospodářství velice pomalá, takže je potřeba uvažovat zejména o tom, jak současný růst posílit. Pokud jde o ekonomiku EU a eurozóny, podporu ze strany externích faktorů, cena ropy, komodit, nižší směný kurz, nižší úrokové sazby a tak dále, to vše je pravda. Nicméně zároveň se potýkáme také s dalšími negativními riziky. Jde o spoždění, eh, zpomalení rozvojových ekonomik, eh, o nestabilitu v našem blízkém okolí, ať už jde o Severní Afriku či Blízký východ nebo eh, nestabilitu ve východním sousedství ruský konflikt s Ukrajinou. Samozřejmě, že toto vše má svůj dopad také na hospodářský růst a jeho vyhlídky. Co se týče toho, co dělá Evropská komise v rámci hloubkových přeskumů v 18 členských státech, to je o, 20. vyšší číslo než eh, v předchozím roce, já si myslím, že už jenom to, že provádíme hloubkové přeskumy, neznamená, že tím předjímáme existenci makroekonomické nerovnováhy. Uvidíme, k jakým závěrům tato hloubková analýza dospěje, jakým způsobem a také, když mají země vystoupit z postupu eh, při makroekonomické nerovnováze, je potřeba zpracovat hloubkovou analýzu. Uvidíme tedy, jaké země se ocitnou v tomto postupu v roce 2016. Celkově ovšem musím říct, že priority Evropské komise jsou posílit ekonomickou obnovu a růst a znovu spustit proces konvergence v rámci členských států i napříč EU. A myslím, že to má podporu taky vašich dvou výborů. Teď je důležité, abychom všichni úzce spolupracovali a hledali nejlepší možná řešení pro tyto problémy a výzvy. Děkuji. Děkuji vám všem za účast na tomto společném zasedání dvou výborů. Společně se opět sejdeme až budeme mít k dispozici nové informace a nové výsledky, především nové výsledky. Budeme pokračovat v naší práci v rámci Evropského parlamentu. Komise jistě bude pokračovat ve své práci a Naším cílem je dosáhnout výsledku co možná nejdříve, protože cíl je v podstatě jediný, je to bojovat s nezaměstnaností, protože to je úzce propojeno s naším prioritním cílem, tedy s demokracií. Není možné ehm, využívat eh, přínosu demokracie, pokud eh, panuje takto vysoká nezaměstnanost. Takže ještě jednou děkuji za účast. Doufám, že se zde sejdeme opět za šest měsíců a za rok eh, a že eh, se dozvíme pozitivní informace. Děkuji.